Ta bude uvedena v zápisu z této právě probíhající části zasedání a pokud se k ní nikdo nevyjádří do doby schválení zápisu, pak bude toto jmenování považováno za schválené.